Přátelé, prosím, usaďte se. Eh, nyní se ptáme, jestli mohou zahájit schůzi tak, že ji budeme, eh, že v ní budeme pokračovat podle programu. Ano, dobře. Pokud se týče sdělení předsedy, tak žádné nemám. Ehm, dále bod číslo 3, schválení zápisu z předchozí schůzí. A sice bude to z 24. září, 13. prosince a 10. ledna. Tak můžeme považovat tyto zápisy za schválené? Ano, nikdo neprotestuje. A přecházíme k bodu 4, zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. A jelikož se blížíme ke konci našeho mandátu, máme poměrně mnoho eh, těchto zpráv, těchto vyjednávání Jednak je to o e, vyváženém přístupu k práci a odpočinku. A sice jde o e, sociální systémy, expozice k e, vůči mutagenům dále rámec eh, k evropským statistikám. Ovšem mm, tento, eh, toto interinstitucionální jednání eh, právě dneska bylo za, tedy vyřízeno, ukončeno. A pak tady máme ještě o transparentních a směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. No a máme zde tedy mm, zpravodaje, kteří nám to mohou něco říct. Nejdříve pan Kasa o rovnováze mezi soukromým a pracovním životem. Velmi stručně. Eh, během eh, toho posledního trialogu na toto téma jsme zkoubali možnosti a eh, dá se říct, že tedy české země přijmou nepřenosnou mateřskou dovolenou v délce dva měsíce, dále, že bude mít otcovskou dovolenou, která bude placena na úrovni nemocenské, No a to je takové povzbuzení. Možná členské země budou ochotní jít až na úroveň materské dovolené. Nyní eh, je tady řešení eh, toho, kdo má vlastně nárok na materskou a otcovskou dovolenou. To vlastně eh, závisí na odpracované době. Tady byl sice eh, návrh eh, eh, pravidlo, že tedy mm, mateřská dovolená je podmíněna předchozím alespoň ročním zaměstnáním, a ovšem mm, to teď se nepodařilo prosadit u otcovské dovolené. Další trialog se odehraje zítra odpoledne. Doufáme, že by to mohl být poslední dialog a já doufám, že zítra se snad dohodneme na zbývajících otevřených otázkách, které zase nejsou tak zásadní. Snad tedy budu moci zítra ohlásit lepší nebo výborné zprávy. Děkuji vám, přeji vám mnoho štěstí. Evropská, Evropský úřad práce, pan Lenac je zpravodajem Pan Evans právě přichází. A já se ptám, můžete nám eh, říci, co je nového, stručně během dvou, tři minut v otázce Evropského úřadu práce. Děkuji vám. Ano, eh, pan Kasa byl velmi stručný dneska, takže jsem to tak tak stihal. No, my jsme 28. listopadu hlasovali o této zprávě eh, k úřadu ELO. Ehm, dosáhli jsme ve výboru eh, solidní většiny, podobně také na plénu, po té, co byl napaden náš mandát. A mm, ono de facto eh, ten trialog byl zahájen jenom pár hodin po té, co jsme získali dialog ještě za rakouského předsednictví. E, několik dalších trialogů již také proběhlo. Ten e, druhý a třetí za e, rumunského předsednictví, a to bylo 8. a poté 15. listopad, pardon, ledna a zítra večer bude další dialog. Ten duch jednání je velmi konstruktivní, poměrně rychle postupujeme vpřed. Ehm, máme tady problémy v, s některými záležitostmi, například pokud se týče působnosti, eh, co se týče sladěných a společných inspekcí, jak by to také mohla koordinovat ELO, tak eh, tady se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku a zblížit eh, stanoviska. A já věřím, že budeme pokračovat před. Pořád eh, nám přetrvává několik věcí, které dosud vyřešeny nejsou. Či to jsou otázky konciliačních a mediačních jednání jako úlohy pro ELO. A tam dosud nemáme dohodu. Zítra tady začneme debatou eh, o roli Jures v rámci tedy pracovního úřadu, poté tedy endokrinní disruptory a další. 29. ledna a 5. února se tedy Eh, odehrají další triálogy. Myslím, že se nám docela daří mm, eh, dodržovat eh, zatím plán práce, což je tedy díky tomu, že rumunské předsednictví k tomu přistupuje velmi důkladně a svědomitě. Zatím to tedy vypadá, že všichni, pokud tomu nadále budou přistupovat takhle, tak budeme schopni tu zprávu schválit za tohoto mandátu parlamentu, což je tedy velice dobře. Já tedy jsem velice optimistický a tedy věřím, že se nám to skutečně podaří, podaří dokončit. Děkuji. Nyní otázka koordinace systému sociálního zabezpečení. Pan Baláš tady není a myslím, že Ho nikdo nechce zastoupit? Asi ne. Dobře, takže eh, k tomu se tady vrátíme jindy. Dále tady máme eh, riziko eh, expozice karcinogenům a mutagenům na pracovišti. Trialog se odehraje tento týden Laura Agea nás tam bude zastupovat, ale pokud to vidím dobře, tak zde není. A dále zde máme návrh nařízení o společném rámci evropských statistik. E, toto se odehrálo dnes a závěry jsou povzbudivé. Podařilo se nám to víceméně dokončit. Formálně možná ještě ne, ale v podstatě chybí tam ještě pár podpisů, nic víc. A dále tady směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Spravodaj pan Šambon se dnes necítí dobře a tudíž eh, se nemohl dostavit, aby nám poskytl informace. Já za něj mohu říci, že se všechno vyvíjí eh, dobrým směrem a také předsednictví nám už eh, značně pomohlo dosáhnout dobrých výsledků. No a s tím bych chtěla eh, přivítat a umožnit vystoupení rumunského ministra práce a sociální spravedlnosti pana Budaje. Prosím, aby nám přečetl úvod k rumunskému předsednictví, pokud možno stručně, aby také zbyl čas na otázky a snad nějakou tu mini debatu. Mm, otázky budou moci klást koordinátoři, eh, nejdříve tedy za politické skupiny a poté jednotliví poslanci. Takže já vás vítám a nyní se těšíme na spolupráci s vámi. Budou to určitě velmi intenzivní měsíce před volbami. No a samozřejmě je důležité eh, důležité je to, jak se nám bude potom dařit mobilizovat eh, občany eh, v těchto volbách. Mm, jsou to možná důležitější evropské volby, než byly ty předchozí. Takže máte slovo. Doamna președintă, vă Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji eh, za vaše uvedení. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, 12 let poté, co jsme přistoupili k Evropské unii, od 1. ledna tohoto roku Rumunsko má zodpovědnost předsedání Evropské unii. Pro nás je předsednictví Evropské unie národní prioritou. Ehm, zastáváme předsednictví Evropské unie a to je pro nás výtečná příležitost, abychom ukázali, jakou váhu přikládáme evropským hodnotám, abychom znovu utvrdili naše závazky k budování Evropské unie a také abychom spěli ke konsolidaci tohoto projektu, zachovat jednotu ehm, Evropské unie a ukázat, jaké společně sdílíme hodnoty, my všichni členské státy Evropské unie, to je tedy taková hlavní priorita pro nás. No a nyní jsem velice rád, že vám mohu v takových hlavních rysech představit priority našeho předsednictví a stejně tak i konkrétnější um, témata, která se týkají naší společné oblasti, tedy zaměstnanosti a sociální oblasti tedy plány pro první rok tohoto roku. Takže taková první línie našeho předsednictví, to je evropské občanství, tedy naši občané, to, co oni očekávají, to, co je znepokojuje. Jsme ambiciozní a stejně tak realističtí. Realističtí, protože uznáváme, že s Brexitem a s blížícími se evropskými volbami také s probíhající rozpravou o budoucnosti Evropské unie a s probíhajícím jednáním o víceletém finančním rámci je toto období trochu atypické. A proto je důležité, abychom se všichni maximálně vynasnažili a prokázali opravdovou vůli eh, pracovat. A to nejen tedy na úrovni rady, ale i tady v Evropském parlamentu. No a stejně jako jsme realističtí, tak jsme i stejně tak ambiciózní. Chceme opravdu do, dosáhnout podstatného pokroku v celé řadě oblastí a předložit občanům konkrétní výsledky budeme projednávat určitá průřezová témata, všechny budou mít společné, tedy budoucnost Evropské unie. V květnu v Sibiu proběhne summit a doufám, že to bude takový významný milník pro konsolidaci toho evropského projektu. My naše priority soustředujeme kolem takových čtyř os. V první řadě je to konvergence Evropy, za druhé bezpečnost Evropy, za třetí Evropa jako silný globální aktér a za čtvrté um, společné evropské hodnoty. Ohledně toho pilíře konvergence a společných hodnot, tady je oblast zaměstnanosti a sociálních věcí opravdu eh, bohatě zařazena. Je tu celá řada podtémat, která jsou důležitá pro naše občany. A je důležité, aby se opravdu uplatňoval pilíř eh, sociálních práv, aby se podpořil přístup na pracovní trh, vylepšily podmínky přístupnosti, pracovní podmínky a také, aby se více zapojili sociální aktéři. Také chceme navýšit mobilitu pracovní síly a zajistit, aby vnitřní trh fungoval řádně a abychom opravdu reagovali na demografické změny v našich zemích. Pak je tu téma mobility pracovní síly. Toto je faktor, který vede k, může vést k navýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu. Nás velice znepokojuje nelegální práce a pak zneužívání na pracovišti. Přejeme si mít na evropské úrovni takový orgán, který by byl opravdovou přidanou hodnotou a občanům, i podnikům, i veřejné správě umožnil um, opravdový přístup ke všem uh, právům a řádné rozdělení um, pracovní síly. Dalším cílem je pak zachovávat eh, práva pro migrující pracovníky a pro jejich rodiny. To je, tady je důležitá spolupráce mezi členskými státy. A co se týče konkrétních legislativních textů, chtěli bychom dokončit jednání s parlamentem ohledně nařízení týkající se Evropského orgánu pro práci. Myslíme si, že postoje obou spoluzákonodárců se ohledně tohoto tématu hodně přibližují a trialogy, které probíhají, tak ty spějí vlastně ke stejnému cíli. Jediné, co je odlišuje, je vlastně způsob, jak každá instituce nahlíží na to, jak těch cílů dosáhnout ale myslím si, že ohledně příležitosti a rovnosti mužů a žen k přístupu na pracovní trh a jejich podmínek eh, při práci, tak tam opravdu dospějeme k pokroku. Eh, Evropská unie si přeje v tomto podpořit členské státy. A co se týče koordinace systému sociálních zabezpečení, tady si přejeme být realističtí, přiblížit se k postojům Evropského parlamentu a chceme také ukázat, eh, že se vynasnažíme, eh, že eh, tedy v průběhu našeho předsednictví se toto téma uzavře. To zahrnuje poměrně citlivá témata, která musíme projednat s členskými státy, takže se pokusíme, aby ten závěrečný výsledek byl opravdu ve prospěch zájmu našich občanů. My v Bukurešti zorganizujeme konferenci na téma mobility pracujících a Přejeme si stejně tak podpořit bezpečné podmínky, zdravější podmínky na pracovišti. To je také jedna z našich priorit. Bezpečnost a zdraví na pracovišti, to je jedna z těch složitých otázek eh, spadající do sociální politiky Evropské unie a je naprosto zásadní pro ten náš koncept toho, jak řídit pracovní trh. Chceme zabránit nefunkčním postupům a přejeme si, aby celý tento systém byl efektivní. Z legislativního hlediska si přejeme dokončit složku týkající se eh, transparentních a předvídatelných pracovních podmínek. Ono to totiž bude mít dopad na produktivitu našich pracujících. A také zpracováváme složku, která na které se příliš nezhodneme parlament s radou. Takže tady musíme pracovat tak, abychom zároveň respektovali praxe uplatňované v členských státech a za druhé e, také umožňovali práva pracujícím. Pak je tu téma těch kancerinogenních látek a mutagenních látek a jejich vystavování pracujícím na pracovišti. Tady bychom opět chtěli prokázat, jak významné je pro nás blaho a zdraví občanů. Už to eh, jednání na toto téma proběhlo v duchu opravdové spolupráce, takže doufám, že do konce našeho semestru toto téma uzavřeme. Také co se týče závěru rady na téma bezpečnosti na pracovišti v kontextu nových e, způsobů a modalit práce, na toto téma těch nových modalit zaměstnanosti z hlediska zdravotnictví a bezpečnosti zorganizujeme v průběhu předsednictví jednu konferenci. Dalším cílem našeho předsednictví jsou rovné příležitosti mezi muži a ženami, na pracovišti, dále snižování toho platového rozdílu mezi muži a ženami a podpora rovnosti toho, aby se dokázal sladit soukromý a pracovní život. Protože pokud si přejeme navýšit ekonomický růst, který bude inkluzivní a rovnoprávný, tak musíme podpořit ženy v tom, aby se více zajímaly o řídící posty. A rovnost příležitostí mezi muži a ženami i z toho hlediska legislativního tady hodláme pokročit v jednání s parlamentem v na téma směrnice o právech e, mužů a žen a o rovnosti a pokusíme se do určitého způsobu odblokovat ta jednání e, v případě tedy rovnosti mužů a žen v, e, ve vedení významných podniků a ještě chceme také odstranit eh, ty platové rozdíly mezi muži a ženami. A ještě zasedání Rady EPSO proběhne 15. března v Bruselu a 15. června v Lucemburku a 10. a 11. dubna v Bukurešti eh, budou zasedat ministři sociálních věcí. A kromě tedy bezpečnosti eh, na pracovišti, eh, tu budeme mít jiné tematické konference, například účast dětí a nezletilých v rozhodovacím procesu a vypracovávání příslušných politik. Ta proběhne v květnu, pak vylepšení a aktualizace kompetenci pracujících eh, na pracovním trhu a pak další konference na vysoké úrovni o rovnosti mužů a žen, pak konference týkající se istambulské úmluvy, takový nový horizont, změna paradigmatu, to bude na počátku června. A myslím, že můžeme být optimističtí, že v průběhu našeho předsednictví opravdu dospějeme k hmatatelným výsledkům. Ano, ale toho dosáhneme pouze pokud nás v tom členské státy podpoří a stejně tak i ostatní instituce Evropské unie. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy a těším se na setkání s vámi v Rumunsku. Děkuji. A pokud mi umožníte, tak bych ještě stručně chtěl tedy projít eh, několik důležitých témat. Ten Evropský orgán pro práci, předsednictví to stanovil tedy jako jeden z záměrů našeho předsednictví a myslím si, že se nám podaří toto uzavřít. Pozitivní je, že myslím si, že obě instituce na toto téma nahlíží zhodně, je tu jenom několik takových nedoladěných bodů, takže doufám, že dospějeme k závěrečnému mandátu. Ohledně koordinace těch eh, systémů sociálního zabezpečení, to je velice důležité téma pro radu. Hodláme tímto usnadnit mobilitu pracujících tím, že se modernizuje ta koordinace našich systémů sociálního zabezpečení. Spoluzákonodárci tady mají, um, myslím, stejnou úroveň ambicí, takže se vynasnažíme v tomto tématu co nejvíc pokročit v průběhu našeho semestru. Pak směrnice o sladění pracovního a rodinného života. V rámci zítřejšího trialogu jsem si jistý, že se nám podaří dosáhnout politické dohody. Je to zase velice důležité téma pro pracující a pro eh, rodiče a pak podmínky, transparentně předvydatelné pracovní podmínky. Tady již proběhly tři trialogy za eh, rakouského předsednictví, no a my v tomto budeme pokračovat velice intenzivně, abychom směrnici mohli také dokončit ještě za našeho předsednictví. Obě instituce tak navrhují řešení, aby se dospělo k příslušné rovnováze a zapojujeme tedy do tohoto jednání eh, všechny možné Um, institucionální aktéry, chceme zapojit sociální aktéry, což je taková běžná praxe pro uh, i členské státy. Co se týče těch karcinogenních a mutagenních látek na pracovišti, 16. ledna jsme započali trialogy a doufáme, že se nám podaří dokončit jednání také do konce našeho předsednictví. A co se týče nařízení pro Fond uspůsobení se globalizaci, tady se pokračilo, pokračilo již hodně v průběhu rakouského předsednictví a naše předsednictví bude pokračovat kvalitní práci rakouského předsednictví a doufám, že se nám podaří tedy um, dosáhnout toho společného postoje. Tímto vám děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji. Tak to byl ambiciozní seznam a my se pokusíme zajistit, abychom ho společně naplnili. Nyní Proběhne první kolo dotazů, které položí koordinátoři a pak další, kteří požádali o slovo. Začneme panem Kásou, který vystoupí za EPP. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Přeji vám hodně štěstí do vašeho předsednictví. Současná doba je nesmírně důležitá, protože se jedná o poslední předsednictví před koncem tohoto mandátu. My máme celou řadu důležitých problematik ještě stále mm, na stole. Blíží se té závěrečné nejdůležitější fázi, takže si myslím, že bude potřeba, aby nás předsednictví maximálně podpořilo, protože jde opravdu o důležité věci, jako ten balíček eh, k předvídatelným pracovním podmínkám, expozice karcinogenům, mutagenům, eh, nebo eh, otázka rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Rakouské předsednictví se opravdu hodně snažilo, věnovalo se těmto problematikám. A my jsme teď skutečně ve velice zásadním okamžiku a je potřeba, abychom udrželi dosavadní dynamiku. Abychom probíhající jednání dokázali uzavřít. Směrnice, kterou mám na starosti já, bude mít veliký dopad na život evropských občanů. Umožní přechod eh, firem k flexibilnějším metodám práce. Souviset s tím mohou opatření na podporu rodin a žen. Takže já doufám, že se nám podaří tu dynamiku udržet. Zejména tedy zítra. Otázka je u ESF a EGF. Já jsem tady znepokojen tou situací a zklamán tím, že se nepodařilo u ani jednoho z těchto dvou velice důležitých fondů dosáhnout v radě schody. Možná i pan zpravodaj, který za to odpovídá, se k tomu za chvíli vyjádří. A tak by mě zajímalo, jak situace v radě vypadá nyní, jak hledáte řešení. Vzhledem k tomu, že radě se doposavat nepodařilo dosáhnout žádného postoje, to myslím není moc dobré. Takže to jsou moje otázky. Děkuji, pane Kazo. Nyní má slovo za SAD paní Jongerius, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane ministře, za to, že jste dnes dorazil a že jste probral to, co nás čeká a nemine. Líbí se mi ta vaše kombinace realistického a zároveň ambiciozního přístupu, protože si myslím, že musíme být i ambiciozní, pokud chceme dokončit eh, ty důležité akty, které máme na stole včas. Takže děkuji. Děkuji za ten realistický přístup, jak říkám, ale také zároveň přístup ambiciozní, kdy se snažíte ty trialogy dotáhnout do konce. Také jsem velice ráda, že jste zdůraznil otázku konvergence v Evropské unii. Souhlasím s tím, že situace je opravdu naléhavá, pokud jde o ekonomickou a sociální soudržnost v EU. Musím říci, že tato otázka tedy fondů EGF a ESF souvisí také s konvergencí a tak eh, mě zajímá, jak odpovíte na otázku pana Kázy. Dále bych chtěla říci, že jsem velice ráda, že jste zmínil také vytvoření orgánu ELA a že to považujete za prioritu. Já nechci nějak zasahovat do právě probíhajících trialogů v této věci, protože vím, že tady řada povolanějších a informovanějších než jsem já, nicméně při této příležitosti bych chtěla říct, Eh, že si myslím, že sídlo orgánu ELA není úplně největší priorita. Vyřešení této otázky tedy není nejprioritnější. Důležité je eh, nejdřív celý projekt spustit a otázkou sídla je možné se zaobírat až později. Především do to, abychom vyřešili zneužívání pracovníků v EU, to je důležitá věc. Myslím, že se shodneme, na tom, že tomu tak je. A pro mě osobně boj eh, se zneužíváním znamená, že budeme také pracovat na právech pracovníků. Pokud jde o tu rovnováhu pracovního soukromého života, možná to nebylo uvedeno jako klíčová priorita, ale pokud budete ambiciozní a pokud mají kolega tady bude ambiciozní a podaří se vám zítra završit trialog, tak si myslím, že by to byla opravdu dobrá věc. A otázka transparentních a předvídatelných pracovních podmínek, eh, to je také důležitá věc. Je důležité, aby to bylo dotaženo do konce. Vytěží z toho eh, všichni pracovníci v EU, například i ženy pracující ve zdravotnictví s flexibilními pracovními smlouvami. Myslím si, že potřebují jasná pravidla pro nastavení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a také důstojné pracovní podmínky, což přispěje k vytvoření jistoty pro pracovníky ve zdravotnictví. Já také doufám, že se nám podaří dosáhnout eh, pokroku u karcinogenů a mutagenů, protože i tato směrnice zajistí pracovníkům bezpečné pracoviště a díky tomu by se měli dožít konce pracovního života v dobrém zdravotním stavu. A mm, poslední věc, pokud dokončíte společný rámec pro evropské statistiky, eh, tak je to další věc, kterou si na svém ambiciozním seznamu můžete odškrtnout eh, a zdá se, že tomu tak bude podle dnešního ranního trialogu. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní má slovo koordinát senátorka za EKR, je to paní McIntyre. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane ministře, že jste dnes dorazil. Vy jste zdědil předsednictví opravdu eh, v nabitém čase. Váš eh, premiér jako bývalý poslanec Evropského parlamentu jistě chápe, jak probíhají zdejší jednání a má sám náhled do toho, jak funguje spolupráce mezi spoluzákonodárci. My jsme teď slyšeli seznam vašich priorit v oblasti legislativní práce a tam je v podstatě úplně všechno. A pak jste také pak jsme tady slyšeli další koordinátory, kteří řekli, že prioritou je úplně všechno, ale já si kladu otázku, zda skutečně úplně všechny tyto problematiky můžeme považovat za nejvyšší prioritu. Pro mě je priorita kvalitní, dobrá legislativa a moje politická skupina eh, vždy volala po lepší, kvalitní legislativě. Interinstitucionální dohoda o lepší legislativě je pro nás nesmírně důležitá. Tak se vás chci zeptat, nakolik si myslíte, že spoluzákonodárci mohou skutečně zajistit kvalitní legislativu pro naše občany takovou, která bude dobře proveditelná a která přinese konkrétní výsledky v terénu. A souhlasíte se mnou, že je mnohem důležitější dospět k dobré kvalitní legislativě, spíš než abychom za každou cenu dokončili veškeré legislativní um, návrhy do konce tohoto mandátu. Děkuji. Nyní má slovo paní Jana Tum, která zastupuje ALDE. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane ministře, za vaše vystoupení. Já teď vystupuji jménem našeho koordinátora, který bohužel onemocnil. Je to pan Kalvet Šambon. Otázka rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je pro rumunské předsednictví podle vás prioritou. Jako spoluzákonodárci musíme učinit vše proto, abychom skutečně tuto legislativu před koncem mandátu schválili. Zlepšíme tak genderovou rovnost a také zapojení žen na trhu práce. Moje skupina eh, by chtěla poprosit vaše předsednictví, aby udělalo maximum proto, aby také nařízení o orgánu ELA a o transparentní předvídatelných pracovních podmínkách byly schváleny do konce tohoto legislativy legislativního období. Usnadnění mobility občanů v Evropské unii a odstranění z přetrvávajících překážek ve volném pohybu osob, to jsou velice důležité věci pro moji skupinu. Dohoda týkající se eh, nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení je pro nás eh, naprosto zásadní. Měli bychom se soustředit eh, na usnadnění postupu pro přenositelnost nabitých práv v oblasti sociálního zabezpečení. A také bych se chtěla zeptat rumunského předsednictví, zda by mě mohlo ujistit, že členské státy urychlí provádění agendy nových dovedností, až budou pokračovat s iniciativami přístupu k lepšímu vzdělávání v oblasti, také v oblasti digitálních dovedností. Investice do občanů prostřednictvím celoživotního vzdělávání a rekvalifikace s tím, že neopomíjíme zranitelné a znevýhodněné skupiny a e, osoby s nevhodnými dovednostmi, to je pro nás velice důležité. Dále nám to, že podle diskriminace, že směrnice o boji s diskriminací je v radě e, zablokována. Doufáme, že se najde nějaké pragmatické řešení a že se o to zasadíte. Členské státy by také měly zesílit úsilí, jak zajistit lepší inkluzi handicapovaných na trhu práce. Je potřeba tady řešit e, administrativní e, problémy a vytvořit pobídky pro jejich zaměstnávání. Děkuji. Thank you. Děkuji. A teď má slovo Zágue NGL, respektive žádného jejich zástupce zde nevidím. Skutečně tomu tak není, takže přejdeme k zeleným a tady předám slovo paní Jean Lambert. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla přivítat rumunské předsednictví Předsednictví menších států často přináší nesmírně kvalitní výsledky, takže to doufáme i v tomto případě. Během vystoupení eh, jste mm, rozdělil své vystoupení na dvě části. Mluvil jste o legislativní práci, která nás čeká v nadcházejících týdnech a potom o období, eh, které bude pokračovat eh, kolem voleb. A je tady jedno téma, které to propojuje, a to je volný pohyb. Tomu se věnujeme i v otázce sociálního zabezpečení a tam já jsem stínovou zpravodajkou. Mě by zajímalo, vzhledem k tomu, že jsem ze Spojeného království, a my jsme sami viděli, jaké obrovské výhody volný pohyb má pro naši zemu, zemi, že to obrovsky podpořilo naši ekonomiku. Viděli jsme také, jak naše vlastní občané vytěžili z volného pohybu eh, do jiných států EU, protože to je samozřejmě reciproční záležitost. Eh, tak na druhou stranu se toto eh, někdy prezentuje jako projekt vyvolávající napětí mezi východem a západem. A tak by mě zajímalo, jak práce v rámci vašeho předsednictví by mohla pomoci tomu, aby se zlepšilo vzájemné pochopení v této věci, aby bylo jasné všem občanům, že se jedná o prospěšnou věc pro všechny, že nejde o systém, který by byl zneužíván nějakou skupinou zemí oproti skupině jiné. Takže jak si myslíte, že by vaše předsednictví mohlo přispět Eh, ke zlepšení všeobecného vzájemného pochopení. A ještě jedna otázka, která souvisí s tou agendou dovedností. Tento výbor hodně pracoval na tom, jak eh, by se měl svět práce přizpůsobit, abychom eh, efektivněji zacházeli ze zdroje a přizpůsobili se s klimatickým změnám. Takže bych se chtěla zeptat, tato to budete řešit na vaší konferenci, která se bude agendě dovedností věnovat. Děkuji za AFDD, tady dnes nikoho nemám, říká paní předsedkyně, takže slovo dostanem ENF, ale ani ENF tady dnes zastoupena není. Což tedy znamená, že zahájíme druhé kolo dotazů poslanců, kteří se přihlásili. Pan Emilian Pavel má slovo jako první. Domnule ministru, by nás venit Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, je mi potěšením, že vás zde mohu přivítat a já vám děkuji za představení rumunských priorit. Toto je první rumunské předsednictví a to je vlastně důvod eh, pro to, abychom byli hrdí. Chceme být taky samozřejmě ambiciozní. A to tak musí být, poněvadž naše předsednictví je poměrně krátké, ale to neznamená, že bychom to měli méně na práci. Vy jste hovořila o Evropském pilíři sociálních práv. To je pro nás prioritou. Maria Joao tady tedy sice není, ale já jí děkuji, že tady tento pilíř opravdu eh, je pevně na místě, poněvadž my opravdu musíme Eh, být po tolika letech ambiciozní. Vy jste hovořila, hovořil o kohezi a konvergenci. Ten eh, rozdíl mezi naším výborem, vaším ministerstvem je tedy eh, vlastně to, že mm, my tady hovoříme o sociální spravedlnosti. V Rumunsku takovou sociální spravedlnost potřebujeme a to, co bude našimi tématy. To přispěje k tomu, abychom byli sociálně spravedliví po celé Evropě. Já musím říct, že Rumunsko není žádná velká země. Momentálně jsme co do počtu obyvatel sedmá největší, po odchodu Velké Británie šestá největší. Ale eh, to možná není tak úplně důležité, poněvadž Zhruba 4 miliony Rumunů žijí v zahraničí, pravděpodobně v eh, zahraničí evropském. Mě by zajímalo, jestli tady máte nějaká opatření připravená na to, aby ti lidé byli přilákáni zase zpátky. Eh, vy jste připravili nějaká opatření eh, spolu s paní ministriní Toterou. My potřebujeme Rumuny u nás doma. No a já vám přeji eh, opravdu hodně štěstí a hodně úspěchu v vašem předsednictví, poněvadž máte pouze nějakých pět týdnů na to, abyste měli co vyjednávat, protože poté de facto na jednání nebude mnoho už času ani příležitosti. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a já chci také mezi námi přivítat pana ministra a přeji vám a ostatně my všichni vám přejeme mnoho úspěchu. Je to důležité nejen pro vás, ale i pro nás všechny a pro evropské občany. Paní předsedkyně již řekla, že je důležité zmobilizovat občany a také, aby věděli, že tu existuje opravdové sociální zaměření v Evropské unii a že sociální pilíř bude prioritou. Minulý týden jak tu již eh, zaznělo ze strany našeho koordinátora, ehm, eh, nařízení, jsme schválili text eh, Eh, sociálního pilíře plus bude důležitý pro financování následujících programů až do roku 2027 a bude mít přímý pozitivní dopad na vzdělávací a školící systémy, také pracovní systémy a jsme přesvědčeni, že také přispěje k větší sociální inkluzi, větší míře účasti těch znevýhodněných skupin občanů a také to vlastně hodně souhlasí s těmi vašimi prioritami. To vše, co vy jste popsal, zaměstnanost, sociální záležitosti, sociální pilíř, oblast demografie, což je velice důležité pro moji zemi Španělsko. Tam máme závažné problémy s ubytkem populace a proto tento sociální fond je velice důležitý. Takže není náhodou, že za tak krátkou dobu jsme v parlamentu a v tomto výboru mezi všemi politickými skupinami našli zhodu bodu, abychom tedy mohli minulý týden schválit s tak velkou většinou tento Evropský sociální fond. A myslím, že tady mohu hovořit za všechny politické skupiny. Si myslíme, že toto je priorita a že se musíme opravdu pokusit, aby z toho vzešel dobrý projekt pro nadcházející roky a dokončit to ještě v tomto mandátu. Takže chtěla bych vědět, co si myslíte, o tom, jaký význam přikládá vaši, vaše předsednictví této zprávě, jaké jsou tu lhuty. Ano, my víme, že to bude složité, ale chtěla bych vás poprosit, abyste začali s jednáním, protože to by byla opravdu dobrá zpráva, dobré poselství vyslané vůči našim občanům. My jsme vykonali naši část práce a pokud jsme se tady eh, dokázali všeobecně dohodnout, tak to je proto, že jsme dokázali zapomenout na ty politické rozdíly mezi námi a máme tu tedy rovnovážný výsledek, který mohli zaštítit všechny politické strany. Děkuji. Děkuji paní Oran Šatě. Merci, madame la présidente, euh, monsieur le ministre. Je vous souhaite... Děkuji, paní předsedkyně. A pane ministře, my vám také přejeme mnoho úspěchů do vašeho rumunského předsednictví. Určitě před vámi složitý úkol. Vaše předsednictví má také půl roku jako ostatní předsednictví, ale před vámi stojí velké výzvy. V první řadě dokončit otevřená jednání. My všichni víme, jak jsou ta jednání důležitá už dlouho jsme pracovali na naplnění sociální Evropy a na vás teď leží ta zodpovědnost, aby se ty rozpracované texty eh, završily. A já bych byla ráda, kdybyste k tomuto přistoupili s maximální energií a rozhodností, protože tyto texty jsou naprosto nezbytné a opravdu nám na nich záleží. To je vaše první uh, úloha. A druhou úlohou nebo výzvou bude to, že evropští občané musí mít pocit, že Evropa pracuje pro ně. A Toto je důležité. Je důležité, abychom se zde přiblížili k občanům a, a zejména v období voleb, aby to občané vnímali a k těm volbám dojde v průběhu vašeho předsednictví. Takže na vašich bedrech leží velká zodpovědnost. Nejste v tom sami, my vás podporujeme. Nicméně jedná se o Rumunsko, o nový členský stát, který vůbec poprvé zastává předsednictví a nyní tedy máte ten úkol dokázat, že ta Eh, tu bude opravdová mobilizace, že všichni budou vidět, že tu eh, klademe váhu evropským hodnotám. A to je obrovský díl zodpovědnosti, protože všechno to, co přijde v novém eh, mandátu, v novém volebním období, to bude záviset na tom, jak se vám podaří vykonat tuto vaši práci. No a třetí věc, i když už na to poukázali kolegové, ale podle mě je to důležité. Vy jste hovořil také o genderové rovnosti, eh, zmínil jste, že si přejete snížit ty eh, rozdíly v platovém odměňování. No a pokud se vám toto podaří za půl roku, tak já se určitě odeberu pracovat do Rumunska, protože toto je velice složité téma. A ještě jsem chtěla říci, že kromě toho rozdílu v platovém odměňování je důležité také věnovat pozornost kariérnímu růstu žen. Tomu se věnujte. Protože když se podíváme na určité odhady, a Jean Lambert to dobře eh, zmínila, hovořila o nových kompetencích, ty budou zapotřebí. Nicméně my víme, že co se týče té pyramidy v zaměstnanosti, tak 15 zaměstnání do budoucna zmizí. To jsou ty pracovní místa s nízkou kvalifikací a tady se většinou jedná o větší zastoupenost žen než mužů. Takže na jednu stranu, ano, musíme uznat kompetence žen, podpořit tu mobilitu v kariéře od úplného spodku až na vrchol té pyramidy. My nechceme jenom více žen v těch vedoucích pozicích. Je důležité, aby všechny ty nové kompetence byly ve prospěch mobility všech pracujících v Evropě, ale hlavně žen, protože pro ženy je to velice citlivá otázka. Tady se nejedná jenom o otázku genderové rovnosti, je to opravdu i také eh, problém extrémní chudoby žen a to je politický, ekonomický a zároveň i sociální problém. A právě z tohoto důvodu bych byla ráda, kdyby se vaše práce zaměřila i na tuto tématiku. Děkuji. Thank you. I'll give the floor to Mr. Děkuji. Nyní pan Šogor, prosím. Vă mulțumesc, stimate domnul ministru, și eu vă urez Děkuji, pane ministře. Eh, já bych vám také chtěl popřát mnoho úspěchů. Moje otázka se týká eh, sektoru dopravy, který samozřejmě má vliv na stovky tisíc pracovních míst, zejména v okrajových částech Evropy. Balíček mobility v souvislosti se silniční dopravou eh, je eh, opatřením pro společný trh. A jak víte, že po dvou pokusech parlamentu přijmout tento balíček, komise eh, vlastně eh, toto neschválila. A já bych eh, vás prosil, zda byste hm, mohl říci, zda se budete k tomu v radě nadále stavit stejným způsobem. Děkuji. Nyní pan Claude Bilan, eh, místo předseda. Merci, monsieur le ministre. Děkuji. Pane ministře, mně se opravdu líbí, jaký důraz kladete na občanství, na evropské občany, protože každodenně vnímáme, že je tu určitá forma potřeby takového vzájemného smíření mezi tou evropskou úrovní a mezi občany. No a způsob, jak toho nejlépe dosáhnout, je opravdu konkrétně reagovat na potřeby a požadavky občanů, brát ohled na realitu, ve které žijí. No a právě sociální oblast a zaměstnání, to je jim to nejbližší. Takže opravdu se nám líbí vaše ambice vy jste zmínil um, na dvou úrovních. Na jednu stranu jste měli ambice, na druhou stranu realismus. A musím vám říci, že realismus v dnešní době znamená mít ambice. A mít ambice znamená být realistou vzhledem k těm výzvám, kterým dnes v EU čelíme. Není tu mnoho času, takže bych se chtěl zaměřit na dvě věci. Za prvé, to je otázka demokracie. Máme tu zastupitelskou demokracii, ale ta může fungovat dobře pouze v případě, že tu budou nějaké nástroje, um, sociálního zastoupení, sociální partneři, tripartita, to je důležitý faktor a chtěl bych vědět, zda v průběhu vašeho předsednictví se bude navyšovat intenzita tímto směrem, aby sociální aktéři byli aktivnější v přípravě nebo v reakci na konkrétní problémy. A pak za druhé, to je jedna věc, do které jsem byl já sám zapojený, to je ta třetí část, eh, tedy ta oblast karcinogenních a mutagenních látek. Ano, to je opravdu velice důležité téma. Takže konkrétně, co konkrétnějšího můžeme udělat pro lidi, než pracovat eh, na jejich zdraví? Říct jim, ano, zítra budete stejně zdraví jako dnes, váš život nebude ohrožen z důsledku práce. A toto je podle mě eh, věc, která jde ruku v ruce s vaší ambicí Neustále se tu hovoří o Evropě, která chrání. To je ten správný slogan. A tady to je konkrétní případ, jak Evropská unie chrání. Takže ano, opravdu potřebujeme tady tu třetí část, potřebujeme velké ambice, První eh, trialog už eh, proběhnul, takže doufáme, že tu třetí část se nám podaří schválit v průběhu předsednictví. Určité názory se liší, ale myslím si, že ty hlavní záměry jsou podobné. Toto je tedy práce pro vás v průběhu vašeho předsednictví. Je to takový určitý přechod, přechod vůči budoucna, aby eh, tato revize té směrnice o karcinogenech a mutagenních látkách aby se neomezila jenom na tu třetí část, ale i na tu čtvrtou a další, protože eh, tady jsou vlastně stovky tisíce látek, se kterými pracující každodenně vstupují do kontaktu. Každý týden nebo možná každý den se objevují nové látky a pravidelně se dozvídáme, že některé z těchto látek mají negativní dopady, o kterých jsme předtím neviděli, takže je zapotřebí provádět takovou permanentní revizi. Eh, Tedy Děkuji. Terry Reinke za zelené, prosím. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji, pane ministře, za vaši přítomnost a za to, že nám, nás tak podrobně seznamujete s plány rumunského předsednictví. Já bych se chtěl, chtěla zastavit u konkrétního tématu a toto je ta debata o indexaci dětských přídavků. Víme, že v některých členských zemích je, probíhá tedy debata, která je velice nebezpečná tady u toho. Tady je vlastně o to, aby se Evropané, respektive Evr, Euro, Evropanky eh, stavili proti sobě eh, jednotlivé národy, aby se, stanovili, eh, aby se stavili proti sobě a tak dále. Samozřejmě toto hrálo také v roli v kampani o britském eh, odchodu. Čili já myslím, že toto jsou věci, které jdou proti tomu základu, eh, čímž je stejné zacházení se všemi bez ohledu na to, odkud jsou. Eh, mě by zajímalo, co chce udělat rumunské předsednictví pro to, aby vyšlo této debatě naproti, protože to nejde, to se nemůže nechat jenom takhle probíhat. Jaké jsou tedy vaše plány, jak se tomu chcete postavit, aby ne všechny zemi, země začaly přijímat takovéto zákony, aby skutečně skončilo eh, kde si, kde to úplně je v rozporu eh, s Evropskou unii, jejími principy. Takže co proti tomu chcete dělat? Děkuji. Děkuji. A poslední, to bude pan Kukan, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Vítejte, pane ministře, do našeho výboru. Co se týče vašeho historicky prvního rumunského předsednictví, eh, a všichni jak si připomínají vám to, že to bude důležité, obtížné a tak dále. Nicméně je to pro vás zlatá příležitost ukázat se, co ve vás je. Takže prosím, předveďte se, udělejte to a umlčte všechny skeptické hlasy o tom, že Rumunsko není schopno efektivně vést Evropskou unii. Přeji vám hodně štěstí. Ještě bych chtěl také Eh, vás ujistit, že vaše spolupráce s, výboru, s výborem EMPL bude opravdu vysoce ceněna. Já jsem eh, četl váš program eh, mobility. Je to velice sporné evropské téma, ale je to také základ našich čtyř svobod této souvislosti mám pouze jednu krátkou a konkrétní otázku, která se týká Evropského pracovního úřadu, Evropského úřadu práce. Vy jste to zmínil. Pokud rozumím tomu, jak to je, vaše předsednictví si přeje dosáhnout dohody eh, při vytváření eh, toho Evropského úřadu práce European Labour Authority. Eh, vy říkáte, že rumunské předsednictví eh, bude hledat nejlepší možnosti, jak definovat tento budoucí úřad a eh, zahájit eh, jednání. Tak se to píše ve vašem programu. Vy říkáte, že tady je potenciál, aby se zlepšily podmínky pro mobilní zaměstnance a mobilní firmy. Přesto by nás zajímalo, jak vaše předsednictví eh, chce se vyrovnat eh, s tím procesem volby sídla, eh, a to se týká také toho krátkého času. A vy, myslím, víte, proč se ptám, vzhledem k tomu, že toto sídlo má zájem Slovensko. Děkuji vám za tuto vstupy a já nyní dám slovo zástupci rumunského předsednictví přítomnému panu ministrovi, který naslouchal vašim otázkám. Je vidět, že ve vás vkládají vysoké naděje. Máte toho hodně a máte na to málo času. Já tedy Doufám, že se teď pokusíte zodpovědět aspoň většinu těchto otázek. Opravdu, opravdu vkládám v vás velké naděje. Máte slovo. Pan eh, prezidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem poslankyním a poslancům za položené dotazy. Takže pokusím se zorientovat ve všech mých poznámkách, protože jsem si poznamenal spoustu věcí, zazněla tu celá řada otázek. Pokud bych něco nezodpověděl, tak samozřejmě jsem ochoten vám vše dovysvětlit i následně. Zazněla tu důležitá zamyšlení, Myslíme eh, tedy i v rámci předsednictví na celou řadu témat, třeba na to, jak dělat co nejlépe naši práci a jak eh, co nejlépe pomoci, abychom opravdu kvalitně přispěli v průběhu našeho předsednického semestru. Já si myslím, že na úvodu mého příspěvku jsem řekl něco, co nyní zopakuji. Na úvodu jsem řekl, že pro nás to, že na sebe přebíráme předsednictví rady, představuje výjimečnou příležitost, abychom prokázali, do jaké míry obhajujeme evropské hodnoty. Myslím, že jsem to takto řekl a opravdu chceme přispět k tomu, abychom co nejvíce konsolidovali tento integrační proces Evropy a přispěli k evropským hodnotám. A proto cítím opravdu velkou vděčnost, když se mi potvrdilo ve vašich příspěvcích, že vy vlastně nyní vyjadřujete eh, celou řadu obav, podnětů. Je vidět, že nás v tomto podporujete. Takže myslím si, že si takto vzájemně pomůžeme, abychom dokončili tato témata maximálně efektivně. Pan Kasa. Když jsem představoval naše priority, už jsem zmínil, že sladění profesního a rodinného života je jednou z těch našich hlavních priorit. Pokusíme se předložit taková řešení, která umožní, aby všichni pracující měli rovná práva. A jak jsem podotkl, pokusíme se v maximálně možné míře dokončit jednání. Co se týče Evropského sociálního fondu, a Fondu pro uspůsobení se globalizaci, Mm, musím říct, že mám štěstí, že mám výtečné spolupracovníky, jak eh, v Bruselu, tak v Rumunsku na našem ministerstvu. A na radě se snažíme dosáhnout výsledku a to co nejdříve. Učiním takovou menší odbočku. Já od roku 95 pracuji eh, v systému sociálního zabezpečení mé země. A proč to zmiňuji? Protože velice dobře chápu všechny ty otázky práv, svobod, práv osob s postižením, práv nezletilých všechna ta práva, která vycházejí ze sociálního pilíře, ty znám velice dobře. A i to jsem jenom chtěl podotknout. Ohledně Evropského orgánu práce, tady eh, se maximálně snažíme dokončit jednání. Jak jsem podotkl, Velká, ohledně velké většiny témat obě instituce se zhodují. když tedy si musíme ještě některé věci ujasnit. Říkám si, jaký by byl ten nejrychlejší proces, rozhodovací proces, aby to nějak ovlivnilo postupování z legislativního hlediska. V první řadě se musíme dohodnout na tom legislativním aktu jako takovém a poté proběhne proces selekce a následně vše to, co zaznělo nebo zazní i v těch trialozích, které nás čekají, tak to využijeme proto, abychom um, vytvořili opravdovou přidanou hodnotu. Ať tu bude jakékoliv téma, které budeme konkrétně projednávat. A já i vlastně um, všichni mi spolupracovníci zde v Bruselu to vidíme stejně. Někdo tu zmínil, že jsme příliš ambiciozní, ale co vám k tomu mám říct? Máme tak málo času, takže musíme opravdu spolupracovat. Já spoléhám na vaši podporu, aby se nám podařilo dosáhnout tohoto cíle, tedy dokončit celou řadu těch tak důležitých témat pro naše občanů. Pak eh, otázka těch dávek za péči o děti. My si přejeme dokončit vnitřní trh, chceme, aby fungoval na základě transparentních pravidel, aby z toho měli přínos všechny členské státy. Tady je třeba respektovat eh, platnou legislativu a vždy, kdy dojde k porušení těchto principů, tak už máme mechanismy, pro analýzu i pro přístupné, pro eventuální sankce těchto nesouladů. K tomu, co řekla paní Lambert, když se dotazovala na mobilitu, my se snažíme nalézt konkrétní řešení, a nařízení 883 přebírá určité konkrétní prvky, které nám usnadňují um, téma mobility pracujících a pokusíme se v tomto pokročit zase maximálně, i když je práce, že tedy to jednání už probíhá hodně dlouhou dobu. Tak, doufám, že si tu nepopletu mé poznámky. K tomu, eh, co řekl pan poslanec Pavel, ta národní opatření, ano, máte pravdu, 4 miliony rumunských občanů, kteří opustili zemi a jaksi neznamenají žádnou přidanou hodnotu pro naší zemi. Tady naše premiérka v úzké spolupráci s odbory a zástupci stavebnictví eh, se dali do kontaktu s členy této diaspory, aby podpořili určitý systém eh, podpory, takových stipendií, eh, podpory pro tyto pracující. Už máme určité konkrétní prvky na základě té analýzy, kterou jsme provedli, ale ušetřím vás těch detailů. Sociální Evropa to, co jsem řekl k sociálním hodnotám, naším záměrem je stanovit evropské eh, občany do středu našeho zájmu. Výsledkem našeho předsednictví by mělo být zlepšení úrovně života občanů. A proto doufám, že budeme spolupracovat s vámi. Pak ty platové rozdíly mezi muži a ženami. Uvedu vám příklad z Rumunska. Rozdíl v mé zemi je 5,2 v Evropě průměr je 60, 16 eh, mezi muži a ženami. Naše vláda zavedla projekt eh, k přístupu k zdrojům eh, pro podniky, jmenuje se Startup Nation a kolem 40% nebo téměř 50% těch, kteří obdrželi podporu s tímto prostřednictvím, jsou ženy. Takže v Rumunsku opravdu věnujeme velkou pozornost této oblasti. Máme tedy už určitou zkušenost a vynasnažíme se toto vložit i do těch debat, které povedeme v průběhu předsednictví a dojednání v trialozích. Paní předsedkyně, dámy a pánové, pokud někdo z vás tady přítomných bude považovat za důležité, důležitou naši pomoc nebo se s námi setkat, tak samozřejmě neváhejte tak učinit, navažte s námi kontakt. Mm, ještě ohledně závěru eh, rady na téma platové nerovnosti mezi muži a ženami. Budeme se snažit uplatňovat tyto závěry rady. Pak Zdravotnická oblast, tady bez pochyby přikládáme velký význam zdraví evropských občanů. A myslím si, že směrnice týkající se těch karcinogenních a mutagenních látek, to je opravdu dobrý příklad, jak ukážeme občanům, že se snažíme pracovat na zlepšení eh, zdraví na pracovišti a doufáme, že se nám podaří práci na této směrnici dokončit. Tímto tedy doufám, že jsem zodpověděl řádně vaše dotazy, vysvětlil vám, jaké jsou naše záměry a doufáme, že se nám jich podaří dosáhnout za vaší podpory. Pokud mi něco uniklo nebo jsem dostatečně dobře nezodpověděl vaše otázky, tak mi prosím dejte vědět. Vězte, že můžete počítat s veškerou mojí podporou, stejně tak s podporou všech mých asistentů a spolupracovníků, kterýmž to tímto veřejně děkuji všem mým kolegům z ministerstva, z ministerských agentur a ze stálého zastoupení. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. za to, že jste dnes přišel a odpověděl na naše dotazy. Děkujeme také za váš ambiciozní přístup a věříme, že díky němu se nám podaří dosáhnout opravdu maxima z práce, která nás čeká, než eh, proběhnou evropské volby. Zcela určitě využijeme toho, že jste řekl, že jste připravena případně být znovu k dispozici pro diskuzi, takže věřím, že bude mezi námi dobrá komunikace a věříme, že dobře proběhnou také trialogy, které spolu vedeme a věřím, že přinesou výsledky hmatatelné výsledky evropským občanům právě vzhledem tomu, že nadchází kampaně do evropských voleb. Takže děkujeme za vaši dnešní návštěvu a těšíme se na viděnou příště. A ještě vteřinku bych poprosil. Já jsem totiž zapomněl jednu věc. Je to otázka, na kterou jsem zapomněl odpovědět. To je ten balíček mobility. My máme o tuto věc opravdu veliký zájem. Nicméně je potřeba, abychom se dohodli s kolegy z ministerstva dopravy, protože tam jsou ty nejožhavější problémy, ale zcela určitě eh, se společně pokusíme ošetřit veškeré otázky odměňování. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Ještě Pan Šogor tedy tímto dostal odpověď na svou otázku. Děkuji vám, pane ministře. Za chviličku začneme hlasovat, konkrétně ve čtyři hodiny, aby se mohli dostavit všichni poslanci. Takže vyhlašuji devítiminutovou přestávku. Pak začneme hlasovat. Přesně ve čtyři hodiny.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

Okay, friends, then we start the vote. Tak vážení přátelé, začneme hlasovat. Začneme návrhem stanoviska, které se týká absolutoria k provádění souhrného rozpočtu Evropské unie. Pátý odstavec. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Odstavec 7 a kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky tento druhý pozměňovací návrh. Můžete hlasovat, prosím. And the vote is now. Končím hlasování. 15 hlasů pro, 23 hlasů proti, takže zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno. Šest, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Sedmička, kdo je pro, proti. Ověříme raději sedmičku elektronicky, abychom se opravdu byli stoprocentně jisti. Končím hlasování. Návrh byl přijat 36 hlasů pro a 7 proti, tak musíte lépe zvedat ruce. A teď jmenovité hlasování o návrhu stanoviska v pozměněném znění. Zahajuje hlasování a končím hlasování. 40 hlasů pro, 2 hlasy proti, jeden kolega se zdržel. Děkuji a blahopřeji paní Harkin. Nyní druhý návrh stanoviska paní Harkin a to je Evropské středisko CDEP. Jednička, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní dvojka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Ověříme dvojku elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat 24 hlasy pro, 9, 19 hlasy proti. Nyní návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromise 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději šestku ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Je tady ústní pozměňovací návrh, říká paní předsedkyně. Schváleno 30 hlasy pro, 12 poslanců hlasovalo proti, 2 se zdrželi. Nyní hlasujeme o návrhu 7 k odstavci 8b. Kdo je pro? A hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Teď přesně nevím, o čem hlasujeme. Hlasujeme o odstavci 8b, pozměňovací návrh 7. Stačí i zvednutím ruky, pokud je to pro vás jednodušší, takže kdo je pro? Počkejte. Dobře, schváleno. Takže teď jmenovité hlasování o návrhu stanoviska v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno 39 hlasy pro, 3 hlasy proti, 2 poslanci se zdrželi.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 Proti? Zdržel se někdo schváleno? A nyní odstavec 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněném znění. Je to opět jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno 42 hlasy pro, jeden hlas proti, dva kolegové se zdrželi. Nyní návrh stanoviska o absolutoriu k provádění eh, rozpočtu EU OŠA. Druhý odstavec, eh, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Dvojka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti. Ověříme trojku elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Máme tady o jednoho poslance více za EPP. Takže 25 hlasů pro, 20 hlasů proti. Nikdo se nezdržel, takže schváleno. Nyní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 Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Ústní pozměňovací návrh od pana Meseriče byl stažen. Takže nyní dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Odstavec 7, pozměňovací návrh 13, kdo a tak ten nám odpadá. Takže odstavec 8a, návrh 14, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Odstavec 9, návrh 15, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Pardon, omlouvá se paní předsedkyně, promiňte. Naopak, zamítnuto. A teď eh, jmenovité hlasování na závěr. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 42 hlasů pro, 2 proti, 1 poslanec se zdržel. Děkuji. A jdeme dále. Absolutorium k provádění rozpočtu ETF. Začneme odstavcem 1, říká paní předsedkyně, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 6, kdo je pro, proti? Zdržel se někdo schváleno? A teď přímo přejdeme k závěrečnému hlasování, takže můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 42 hlasů pro, 2 proti a 2 poslanci se zdrželi. Takže děkuji paní zpravodajce. A jdeme dále, máme tady návrh stanoviska k absolutoriu ohledně provádění rozpočtu evropských agentur za finanční rok 2017. Tady jde o výkonnost, finanční řízení a kontrolu. Začneme návrhem jedna, kdo je pro. Proti, zdržel se někdo schváleno. Dvojka, kdo je pro. Proti, Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis Jedna, Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh čtyři, Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní budeme hlasovat o návrhu pozměněném znění. Je to opět jmenovité hlasování, jak už je zvykem. Můžete hlasovat, prosím. A nyní hlasování končím. 42 hlasů pro, jeden proti a dva poslanci se zdrželi. Takže to znamená, že jsme odhlasovali vše, co bylo potřeba. Příště budu snad lépe připravena, hlasově disponována abychom to mohli vzít ještě rychleji. Děkuji. Asi víte, že máme na programu ještě nějaké další body. Jednak eh, to, že komise nás bude informovat o záležitostech, které jsou pro nás nesmírně důležité, a to jsou eh, to je nařízení v přenesené pravomoci, delegované nařízení. Já bych byla velice ráda, kdybyste zůstali i na toto jednání a vyslechli si prezentaci. Já bych rovnou předala slovo komisi. Máte slovo, prosím. Takže paní Suková má slovo. Uh, Děkuji, že jste dnes dorazila a rovnou vám dám slovo, tak prosím. Děkuji, Paní předsedkyně, vážení poslanci výboru pro zaměstnanost, chtěla bych vám představit eh, nejprve obsah své prezentace, pardon za ty zvuky. Nejprve se podíváme společně na článek 14.1 nařízení o ESF, kdy komise má zmocnění přijímat delegované akty, které se týkají zjednodušeného vykazování výdajů členskými státy, když zasílají žádosti, osvědčené žádosti o platby. Vysvětlíme si, v čem spočívá to zmocnění, ty delegované akty, které byly schváleny v roce 2015 a jsou pravidelně aktualizovány, protože Dostáváme vlastně nové návrhy. Jak to vypadá tedy v tuto chvíli s pozměňovacími návrhy členských států? Jaké um, možnosti vykazování výdajů sem eh, spadají? Takže Nejprve článek 14.1 nařízení OSF komisi umožňuje přijímat delegované akty a stanovovat zjednodušené vykazování výdajů, když si o to členské státy požádají což může platit pro každý členský stát nebo jakýkoliv druh eh, eh, operací. Eh, zatím jsme řešili paušální částky a jednotkové náklady. Máme k dispozici statistické údaje a metodiku, kterou zpracovala komise společně s členskými státy. Takže pokud je o to zjednodušené výkaznictví, článek 14.1 delegované akty, tak tady je právní jistota pro členské státy a pro řídící orgány. Zlepšuje se tak také účetní postup, protože umožňujeme takové postupy mezi členskými státy a komisí a se mohou spadat i další druhy operací, které jsou součástí schválených operací a vycházejí z navržených výpočtů členských států. My máme vysokou skupinu pro zjednodušení, eh, vznikla před několika lety a ta dospěla k závěru, že bychom měli pokračovat se zjednodušeným výkaznictvím výdajů, takže žádáme členské státy, aby si vypracovali takové výkaznictví využívali veškeré možné statistické údaje a studie. Také jsme k tomu zpracovali jednu konkrétní možnost jednodušeného vykazování výdajů na evropské úrovni. Je to možnost eh, schválená komisí, využívá údaje Eurostatu a s tímto novým delegovaným řízením mm, budou schváleny tři nové druhy zjednodušeného vykazování výdajů schváleného na evropské úrovni. Chci zdůraznit eh, to, že komise je odhodlána široce používat toto zjednodušené vykazování a cílem je, abychom dosáhli alespoň 50 eh, výdajů v rámci ESF, eh, aby těch 50 v současném programovacím období bylo podle toho zjednodušeného vykazování. Podle současných šesti pozměňovacích návrhů máme sedm jednotlivých členských států, které navrhují zjednodušené vykazování výdajů. A Evropská unie vypracovala, eh, jak jsem říkala, ty tři eh, zjednodušené možnosti na evropské úrovni. Tak se na ně teď podíváme jednotlivě. Delegované nařízení je eh, krátké, obsahuje pouze čtyři články, ale podstata je v přílohách. Tam je jedna příloha na každý členský stát a když členský stát předloží nový návrh, tak my to do přílohy přidáme, anebo když chce čísla pozměnit či aktualizovat, tak to opět změníme v té příloze. Přílohy obsahují definice indikátorů, eh, měrné jednotky a také částky, které se týkají jak těch simplifikovaných eh, eh, vykazovaných eh, výdajů, ale může tam dojít i k úpravě částek podle nových finančních údajů. Tak jak se situace vyvíjela do posavat? To delegované nařízení bylo schváleno před dlouhou dobou, tedy v roce 2015, pak bylo pětkrát pozměněno. Týká se 18 členských států a je tam ten jeden zjednodušený vykazovací postup pro oblast vzdělávání. Se současnou změnou nařízení dospějeme v podstatě v částce 10 miliard výdajů z ESF, které mohou být nově vykazovány e, tou metodou zjednodušenou. Šesté pozměnění, kdybych to měla vzít stručně, obsahuje nový členský stát, který přistoupil k těm 18, takže teď jich je celkově 19. Bulharsko totiž navrhlo eh, zjednodušené vykazování výdajů pro eh, odbornou přípravu a vzdělávání. My jsme také pozměnili přílohy pro Francii, Českou republiku, Slovensko, Rakousko, Rumunsko, Kypr a Chorvatsko. A navrhujeme eh, metodu zjednodušovaného vykazování, pokud jde o proškolování nezaměstnaných, poradenské služby a školení pro zaměstnané osoby. Pokud jde o delegovaný akt, tak jenom stručně. Ten se týká jednotlivých nákladů na vzdělávání v případě Bulharska, v případě Francie tam byla žádost vyjasnit terminologii předchozích eh, certifikovaných možností vykazování. V případě České republiky to je jasný lídr, ten má 32 jednotkových nákladů doposavat odsouhlasených a ještě některé z nich aktualizují, takže proto ta změna. My teď připravujeme tedy sedmý pozměňovací návrh, kde Česká republika navrhuje některé další nové zjednodušené eh, vykazované výdaje, takže bude číslo jedna, pokud jde o tuto možnost. Slovensko bude mít nové jednotkové náklady pro vzájemné vzdělávání pedagogů a další školní třídy. V případě Raskouska jde o projasnění, například pokud jde o přímé personální náklady pro všechny operace operačního programu. Máme tam jednotové, jednotkové náklady na základní vzdělávání, osobní poradenství a verifikační služby. Jde o to, že hodinové sazby se budou týkat eh, personálních nákladů ve všech operacích operačního programu. Pokud jde o Rumunsko, tak tam jsou dva nové jednotkové náklady, jednak u odborného vzdělávání a potom dva nové jednotkové náklady u pomoci v oblasti zaměstnanosti. Tady jsme si trochu delší dobu vyjasňovali částky, které eh, by se měly týkat té pomoci v oblasti zaměstnanosti. V případě Kypru máme nové jednotkové náklady u odborného vzdělávání a přípravy pro všechny operace. Chorvatsko rovněž nové jednotkové náklady, které se přidávají do přílohy, týkají se školení při zaměstnání, pomoc v oblasti zaměstnanosti a podpora cestovného Eh, jak jsem říkala, původně tento způsob jednodušeného vykazování se týkal pouze vzdělávání a využívalo se čísel z Eurostatu. Nyní jsme do tohoto postupu začlenili také Řecko, které dříve nemělo dostatek eh, údajů k dispozici, takže Řecko je nyní součástí a pak některé členské státy měly dotazy, takže jsme jim eh, jasně sdělili, jakým způsobem se řeší kurzy odborného vzdělávání a přípravy, které jsou na částečný úvazek. Pokud jde o ty nové druhy zjednodušeného vykazování výdajů, které mohou teď používat všechny členské státy a všechny řídící orgány, tak jsme se tady inspirovali tou žádostí skupiny na vysoké úrovni, že bychom měli rozšířit ty metody zjednodušeného vykazování výdajů. Hmm. Chvíli nám to trvalo, než jsme eh, to dokázali zpracovat a snažíme se využívat všech eh, informací, které jsou k dispozici, ať už jde o databáze o trhu práce nebo průzkumy o, ohledně odborného vzdělávání a různé biznisové průzkumy, průzkumy z operačních programů. A na základě toho chceme tedy a vytváříme nové zjednodušené vykazování výdajů pro různé operace. Je to určeno pro různé druhy školení a vzdělávání. Obecně eh, do těch nových eh, modelů zjednodušeného vykazování patří eh, nové tři oblasti. Je to školení nezaměstnaných, poradenské služby a vzdělávání zaměstnaných. Už jsme dostali žádosti některých členských států kde jsou změny nebo různé úrovně v nákladech. Eh, je to Německo, Španělsko, Itálie, Spojené království a další. Vycházíme z údajů Eurostatu, které dokládají regionální rozdíly v nákladech. Důležité je, že neumožňujeme členským státům vybírat si, když chtějí použít ten zjednodušený přístup k vykazování na evropské úrovni, Nemůžou si vybírat, eh, jaké použijí eh, údaje, musí použít národní údaje, pokud jsou k dispozici, a to vždy, protože my si myslíme, že tím budeme mít k dispozici přesnější posouzení nákladů. Protože na národní úrovni je mnohem více informací k dispozici než na úrovni evropské. Je to také, jsou to také informace hůře srovnatelné. Členské státy mohou používat tedy tento eh, evropský způsob zjednodušeného vykazování videů i u jiných druhů operací, kde jsou způsobilé náklady. Ještě bych vás chtěla informovat, že teď pracujeme na sedmém pozměnění eh, delegovaného nařízení. Budeme ho schvalovat eh, zhruba v polovině února. Je tady řada členských států, která eh, čeká na schválení těch dalších metod zjednodušeného vykazování, aby to mohli použít, takže já doufám, že v polovině února vám tady budu moci představit eh, novou podobu delegovaného nařízení vše bude zavčasu zvládnuto, tak aby členské státy mohly toho zjednodušeného vykazování výdajů využít. Děkuji. Thank you. Děkuji. Eh, moc poslanců nám nezůstalo, ale možná, že ti, kteří se trvali, by se mohli chtít eh, zeptat na nějaké vysedání. Pan Dečen ne, pan Pirinský ano. Děkuji, tak především eh, velmi vítám tuto prezentaci, poněvadž eh, toto znáší otázku, která se hodně eh, debatovala. A sice ta otázka využívání tedy toho zjednodušeného systému více. Samozřejmě je to otázka také zdravého finančního řízení a účinnějšího využívání evropských fondů. V této souvislosti by se chtěl zeptat, ačkoliv z toho, co bylo řečeno, to tak nějak vyplývá. My totiž víme, že často členské země ty zjednodušené nákladové eh, možnosti nevy, nevyužívají a mají proto různé důvody. Možná jsou tam nějaké potíže, bariéry, váhání. A já myslím, že eh, vy jste už naznačili, naznačila, že pracujete na tom, jak eh, toto překonat. Čili zajímalo mě, jak se vlastně díváte na možnost lepšího využívání této možnosti, která skutečně může být velmi užitečná pro členské země. Také zde bylo řečeno, že se vlastně hovoří hlavně o té evropské úrovni, SEO, Eurostat a podobně. Možná by zmínil něco, co nastalo dnes dopoledne. E, e, paní Uskok finalizovala trialog s radou a to nařízení ohledně reformy sociálních statistik, tak k těm posledním věcem, o které se debatovalo. Patřilo to, zda tedy evropský systém bude moci využívat data národních statistických úřadů, ale taky je třeba eh, se dohodnout na tom, že Eurostat eh, v případě zlepšování systému může také pozvat eh, různé agentury. A to je něco, co vás může zajímat jakožto komisi. To je vlastně otázka interakcí s Eurostatem a také eh, můžete vlastně říci, co by mohlo být eh, užitečné, co by mohlo zlepšit eh, výstupy z Eurostatu a vlastně agentur, u eh, níž vlastně eh, také schvalujeme eh, rozpočty. A de facto my jim, jsme jim prokázali velkou důvěru, poněvadž vlastně to bylo velice hladké, tedy to schvalování rozpočtu. A já bych chtěl poděkovat a poblahopřát komisi za to, to odhodlání eh, pokračovat tady v tom. A já myslím, že mohu vyjádřit eh, naši ochotu podporovat tady toto úsilí komise. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Perinský. Já bych vlastně mohla hovořit hodně o tom, jak můžeme eh, komunikovat eh, s členskými státy, zejména tady v tom, abychom eh, je povzbudili k širšímu využívání těch zjednodušených možností vykazování nákladů. To v posledních čtyřech letech nás zajímalo a zaměstnávalo poměrně hodně. De facto Kdykoliv eh, máme možnost zjednodušeného eh, finančního vykazování, tak kdykoliv k tomu někdo přistoupí, máme v podstatě nulovou chybovost. Eh, chceme zjednodušit také administrativní postupy a domníváme se, že podobné zjednodušení je možno aplikovat mezi vyplácejícím orgánem hm, a příjemcem. To by mohlo opravdu zlepšit celkové, celkovou výkonnost fondu a nejenom jejich eh, eh, účetnictví. My jsme se eh, bavili s naší technickou skupinou v rámci DSF a ta možnost používat těch zjednodušených nákladových metodů, tak, metod, tak tady je důležité skutečně Eh, skutečně s těmito našimi technickými skupinami toto konzultovat. Co se týče našeho vztahu k Eurostatu, my samozřejmě s nimi spolupracujeme Uc máme, vlastně spadáme pod stejný komisariát eh, a tak dále. Máme různé dohody o konkrétní spolupráci i když eh, často ta data dostáváme včas, musíme na ně čekat. Musím říct, že právě eh, toto zjednodušení vykazování nákladů eh, v podstatě daleko lépe reflektuje skutečné náklady. Čili to je dobré pro Eurostat, Eh, pokud by eh, dávali k dispozici svá data na statistické úřady, to by samozřejmě zjednodušilo situaci. Všem samozřejmě my tedy s tím Eurostatem pracujeme velice těsně. Děkuji. Mm, ještě nějaké další otázky, poznámky? Ne? Termín pro podávání námitek je 25. leden a pro radu a pro eh, radu a komisi máme 19. únor jakožto termín pro podávání žádostí a tak dále. Tak eh, my jsme si ještě nedospěli k časově ke, koncu, ke konci eh, výboru, ale už se nám nedostává mm, poslanců. Takže se ptám, má někdo něco do různého? Ne. Takže příští zasedání bude mít 29. ledna dopoledne 9 až 12.30. Pardon ještě? Eh, my jsme ten 29. leden zrušili. A to je možná dobře. Thank you very much for today. Dobře, tak možná, že to bude i lepší, když to bude mít jindy. Děkuji vám pro dnešek, nashledanou.